a další mě požádali o změny jmenování do jednotlivých výborů. Příslušný seznam bude zveřejněn v rámci zápisu tohoto jednání, pakliže do lhůty schválení zápisu nebudou žádné protesty, budou tato nová jmenování platit za schválená. Podle eh, článku 105 odstavec 6